Colleagues, please be seated. Ladies and gentlemen. Kolegové, posaďte se, dámy a pánové. Mám začít? No. <laughs> Děkuji. Zahájíme druhý den našeho zasedání. Máme před sebou zajímavé body. A nejprve bych vás chtěla informovat o e, misi SEDE na Ukrajinu do Kijeva a na východní Ukrajinu. Zdá se, že už je to zvykem, že tam e, mise sede jezdívají. Ta mise e, byla od 16. do 20. září Zúčastnilo se je čtyři poslanci. kteří eh, byli eh, v hlavním městě a na východně. Já sama jsem byla vedoucí této delegace, dále to byl pan Gáler, což je mluvčí pro eh, bezpečnost a obranu za EPP, potom pan Jaromír Štětina, místopředseda výboru SEDE a v neposlední řadě pan Arne Líc za socialisty. Už se taky stalo zvykem, že začínáme Eh, s briefingem a výměnou názorů eh, s vedoucími eh, Krymu a s vedoucími Tatarů. Teď jsme měli to potěšení hovořit s panem Mustafou Džemilevem, což je legendární vůdce krymských Tatarů. A byl tam také pan Rafat Tubarov. a to je vedoucí Putinem delegalizovaného eh, parlamentu eh, krymských tatarských medžlíst. Eh, mm, viděli jsme situaci všude plno zbraní Eh, je tam velice znepokojivá možnost, že se na Krymském poloostrově nacházejí strategické zbraně. Eh, byli jsme také informováni o situaci v oblasti lidských práv, o zastrašování eh, krymských Tatarů a i Ukrajinců, kteří tam žijí. Hovořili jsme i o situaci veřejné bezpečnosti, o stále e, častějších kontrolách na Azovském e, moři po dokončení mostu přes Karčský průliv. Pak jsme měli také dvě důležitá setkání e, v sídle EUAM Nejprve s panem Romanem Trubou. Ten stojí v čele státního úřadu vyšetřování. Hovořili jsme o určitých problémech. Doufám, že moji kolegové vás poinformují detailněji o tomto setkání. A jako obvykle, což je vždycky důležitá součást eh, každé mise sede, eh, jsme měli eh, výměnu názorů s panem Kestutisem Lančinskasem, který vede Evropskou poradní misi EUAM. S ním jsme se setkali několikrát, my se s ním setkáme během každé mise a jsme eh, předsedy eh, tohoto, eh, této skupiny pozvali do Bruselu. Dostalo se nám od nich velice podrobných informací a byl tam i velvyslanec EU v Kijevě, který nás také informoval. Zekali, setkali jsme se s náměstkem ministra obrany pro evropské záležitosti a setkali jsme se také s hlavami Národního údor, eh, úřadu, to je poradní orgán pre, prezidenta Ukrajiny. Eh, setkali jsme se s významnými eh, poslanci jejich parlamentu, předsedou s předsedkyní jejich parlamentního výboru pro zahraniční záležitosti paní Hanna Hopko a také s předsedou výboru pro národní bezpečnost Verchovné rady. Druhý den po našem návratu z východní Ukrajiny jsme e, strávili na ministerstvu zahraničních věcí. Tam jsme setkali s paní Olinou Zarko, která odpovídá za evropské záležitosti. Eh, jak víte, to je vedoucí osobnost na ministerstvu zahraničních eh, věcí. A eh, my jsme vyslechli významný projev prezidenty Eh, eh, prezidenta vůči parlamentu o změnách ústavy mimo jiné. Také jsme se setkali s premiérem Ukrajiny, eh, náměstkem premiéra, kterého dobře znáte, protože byl častým hostem řady zasedání Evropského parlamentu, výboru pro zahraniční záležitosti a našeho výboru teď eh, k té východní Ukrajině, abych nejprve chtěla poděkovat ukrajinským úřadům za to, že nám poskytli dopravu. Bez této pomoci bychom naši návštěvu nemohli eh, uskutečnit. Co se týče vzdáleností, ty byly obrovské, ten, eh, ta cesta byla opravdu dlouhá dvoudenní a také jsme dostali helikoptéry, abychom eh, vůbec mohli na všechna ta místa zajet. Eh, nejprve jsme eh, se setkali s našimi protěžky v Mariupoli. Tam je velení společných ukrajinských ozbrojených sil na východě. Ty mají sídlo v Mariupolu. Dostalo se nám velice podrobné informace, zaměřené především na bezpečnost. Byl tam ministr Jelisejev, kterého také dobře znáte, to je bývalý velvyslanec Ukrajiny v Evropské unie a častý host v minulosti našich zasedání. A náměstek a teď je náměstek ředitele eh, kanceláře prezidenta. Navštívili jsme také Kramatorsk. Během tedy naší návštěvy Mariupolu jsme vyslechli briefingy nejen na téma bezpečnosti a obrany, setkali jsme se i s představiteli města Mariupolu, eh, s eh, zástupcem starosty Mariupola a s radními. Témata se týkala ekonomické situace tohoto regionu, problémy, které jsou způsobené blokováním přístavu Mariupol a Bedians, které ohrožují ekonomický rozvoj celého regionu. Proběhla dlouhá debata celý večer a byli jsme opravdu důkladně informováni o bezpečnostní situaci včetně eh, problémů s dopravou po uzavření letiště Mariupolu a blokádě přístavů. Umíte si představit, jak obtížné to je pro ekonomický rozvoj celé oblasti i pro její zprávu. Pak jsme navštívili e, místní školu v Talakivce, e, nedaleko od Mariupolu, e, která je podporována finančními prostředky z EU na obnovu uplynulých událostech v blízkosti Mariupolu. Další den jsme eh, odletěli helikoptérou do Kramatorsku a navštívili jsme eh, zvláštní monitory eh, obse. Měla jsem také říci vlastně, že v Kijevě jsme se setkali s velvyslancem Sadikem, který nás informoval o všeobecné situaci e, monitorovací mise OPSE e, na Ukrajině. o politických, procesních i praktických problémech, které tato mise má. krematorsku to setkání bylo krátké, protože jsme eh, se rychle chtěli také setkat se zástupci nevládních organizací, které se zapojují vlastně na obou stranách té kontaktní linie. A pak jsme eh, navštívili i Eh, i eh, přechod v Majorsku. Já jsem tam byla téměř přesně před rokem, takže jsem mohla na vlastní oči eh, viděl, k jakém, vidět, v jakém, k jakému rozvoji tam došlo. Navštívili jsme Avdivku, která byla velmi zničená těmi boji. Viděli jsme také místní Eh, nemocnici, která byla nucena fungovat za eh, velice špatných eh, podmínek, kdy se tam staví a je tam málo je tam málo prostředků, které nemocnice potřebuje. Také jsme je informovali o tom, jak hodnotíme bezpečnostní situaci Eh, v tomto regionu. Eh, eh, hovořili jsme s vojáky a vedením pěší brigády, která má sídlo v Avdijivce. Bohužel jsme v Avdijivce se nedostali na, na další místo. Já jsem tam předtím byla, Petra jsem Austrevičev jsem Eh, v rámci skupiny Přátel Ukrajiny před rokem, ale teď kvůli jakémusi incidentu, ke kterému došlo, jsme byli informováni v Majorsku. Eh, vlastně po našem příjezdu jsme nemohli tedy eh, na tuto část té kontaktní linie v Avdivce Eh, se dostavit z Avdijevky. Jsme eh, odjeli eh, vlakem zpět do Kijeva a ten program v Kijevě to už jste slyšeli, takže tolik ode mě těch informací. Pan Gáler, pan Štětina. Já toho nechci tolik doplnit. Myslím, že je důležité také, eh, že eh, ukazujeme eh, naši přítomnost na východě a že vidíme dopad té přetrvávající ruské agrese a je dobré ujišťovat tedy jak Kyjev, tak veškeré mezinárodní organizace jako obse, že i podle nás je důležité se Ukrajině věnovat. Evropská unie eh, chce ukázat svůj zájem eh, o eh, rozvoj projektů v, na, na Ukrajině, které zvláště východ Ukrajiny potřebuje. Náměstek starosty eh, Mariupolu a ti, kteří eh, se o nás starali tam, nás požádali, eh, abychom je podpořili i v Kijevě. Takže já jsem, já to chci zopakovat, vím, že je to těžké. Oni chtějí, aby bylo znovu otevřeno letiště v Mariupolu. Argument proti zní, že je to příliš blízko té bojové linii a a e, oni zase argumentují, že e, vlastně už e, snad nikdo nesestřelí civilní letadlo na východní Ukrajině a otevření letiště by jim velice pomohlo k obnově ekonomického rozvoje. Já vám tedy chci předat toto sdělení. Já vím, že je to na vás a že je to především na Evropské agentuře pro bezpečnost e, civilního letového provozu v Kolíně, která o tomto rozhoduje, ale pro tento region by to bylo velmi důležité. Je důležité, aby viděli, že opravdu e, potřebujeme a všichni, kdo tam eh, jsou, kdo vedou školy, školy města, nemocnice, chtějí eh, o tuto podporu stojí. Děkuji, pan Štětina. Děkuji za slovo, paní předsedající, dámy a pánové. Já budu mluvit česky, vemte si prosím pěkně sluchátka. Děkuji. Eh, já bych rád využil krátce ke dvěma poděkováním tuto naší, tento náš debriefing. První poděkování patří těm, kteří se zasloužili o vzornou logistiku, a to je sekretariát našeho výboru SEDE. Děkuji, pánové. Eh, a druhé poděkování patří eh, výrazné podpoře ukrajinské armády, která eh, nám pomohla naplnit program, který jsme si předevzali. A jen bych chtěl poznamenat, že ta nejdůležitější část programu pro mě osobně bylo ono jednání s představiteli ukrajinské armády, kteří nás informovali o situaci na Azovském moři, což bude další bod s eh, jeho excelencí panem ambasadorem. I já se těším na to vysvětlení, jak ta situace skutečně vypadá. My jsme totiž slíbili, když jsme tam byli vojákům, že se tím budeme zabývat a jsem rád, že paní předsedkyně Fotiga tu otázku tady otevírá. Děkuji vám za pozornost. Okay. Thank you. Dobrá, děkuji. Já bych chtěla během toho debriefingu nepůjdeme do více do hloubky, protože jak víte, náš příští bod programu je přesně nebo konkrétně tedy spojen s tím hlavním bezpečnostním bodem naší návštěvy, naší přítomnosti v Ukrajině a myslím si, že tato de- diskuse o bezpečnostní situaci v oblasti Azovského moře, eh, že to opravdu bylo důležitou součástí našeho programu a v tom souhlasím s panem Štětinou. Eh, ty informace, které jsme dostali, ohledně tedy eh, přítomnosti armád, od armády ve východní části o bezpečnostní situaci byly velice cené, velice důležité a opravdu jsme to ocenili velmi hm, tyto konkrétní informace. No tak myslím, že teď můžeme se posunout pokud dále v našem programu. Pokud nemáte žádné další připomínky k debriefingu, tak můžeme jít k dalšímu bodu našeho programu a to je právě bezpečnostní situace v oblasti Azovského moře. A mám to potěšení a privilegium, že zde mohu přivítat našeho tři naše vážené hosty a řečníky, které pravděpodobně velmi dobře znáte. Pana Luka Deviniho, který je zástupce výkonného ředitele pro Evropu a střední Asii. Určitě znáte pana ministra Konstantina Jelisejeva, zástupce vedoucího prezidentské eh, celáře a tedy eh, velvyslance. Je to opravdu eh, velice důležitá funkce a pan Jelisejev je tedy, jak jsem říkala, zástupce vedoucího prezidentské kanceláře a hlavní poradce pro zahraniční politiku prezidenta Ukrajiny. Tak vítejte. A potom paní, bych chtěla přivítat paní Radoslavu Stefanovou, která je vedoucí oddělení pro politiku v Rusku a Ukrajině Útvar pro politické záležitosti a bezpečnostní politiku v ústředí NATO. Takže vítejte, vážená paní Stefanovová. Dobrá, takže myslím si, že pokud jde o mě, nejen co se týká tedy mise na Ukrajinu, tak musím si, že jsem se zabývala eh, bezpečnostní situací v, Azovském, v regionu Azovského moře velmi bedlivě, protože mám také osobní zkušenosti s tímto a už mnoho let far away. V, té, v, to, v, této, v tomto regionu nedaleko Azovského moře Vlastně já mám svůj volební okrsek v Daňsku a část své, jsem žila také v Elmanku, to je vlastně přístav v Polsku, který byl právě zablokován Rusy. Vlastně jsou to takové podobné aktivity, podobné činnosti. A po mnoho let, možná až do mm, někde, než se ta situace trošku začala měnit, tak jsme se v Polsku rozhodli. Já jsem měla to privilegium, že jsem tehdy byla členkou vlády a tehdy jsme se rozhodli, že vytvořím, vybudujeme kanál, takový kanál vlastně, abychom tedy jaksi překonali tu ruskou blokádu. A ono se to vlastně teď vyplnilo, teď se to zrealizovalo. Tedy já dokážu zcela velmi dobře pochopit tu situaci jak eh, Mali i Mariupolu, tak eh, Daňsku, protože tam vlastně, samozřejmě ono se to nedá srovnávat, pokud jde o eh, ten rozsah, ale musíme si uvědomit, zejména poté, co jsme hovořili s členy místní vlády v Mariupolu, že jsou tam velké obrovské částky pro eh, různé organizace. Největší vlastně donátor je Evropská unie. A v některých částech, zejména v těch nejobtíž, nejproblematičnějších částech, se tam blokují možnosti individuálního rozvoje. A také jsme viděli, určité podnikatelské schopnosti eh, lidí ve východní části Mariupolu a jsem si naprosto jistá, že když se jim poskytnou vhodné podmínky, tak Ukrajinci jsou naprosto schopni rozvíjet se sami sebe, své činnosti a dokázat eh, a stát se skutečně rovnoceným partnerem nás všech. Ale ten skutečný rozvoj, ta, tedy ta, ta bezpečnostní situace, ta se ještě musí přehodnotit, protože nejen pokud jde o anexi Krymu, ta, tu nelegální tedy anexi Krymu, která má skutečně velmi špatné důsledky, jak na bezpečnost vojenskou, stra, na strategickou bezpečnost, Nás všech, tedy ne pouze Ukrajinců. Bezpečnost, eh, řekla bych, eh, celého regionu Černého moře, ale i mimo tento region. A nyní hm, tam dochází k dalšímu rozvoji, stavěl, staví se most přes Kečskou úžinu a ta virtuální blokáda přístavů v Azovském moři tedy. Nyní tedy dám slovo našim váženým hostům. Začneme panem Deviním. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci Evropského parlamentu, dobré ráno, vážení kolegové, vaše excelence, mám to potěšení, že zde mohu být a hovořit o tomto tématu, které je skutečně na vrcholu našich, naší zahraniční politiky. A dovolte mi na úvod říct, že někdy slýcháme hlasy, které říkají, že, že vlastně ta mezinárodní napětí, že bychom se měli zaměřit na ostatní, na jiné regiony, ale to vlastně není pravda pro nás. Neustále Ukrajina zůstává vrch, jednou z vrcholových priorit, co se týká územní nezasvrchovanosti, integrity musíme jim poskytovat kompletní, komplexní eh, pomoc, protože Ukrajina nadále čelí vnitřním i vnějším výrazným změnám. Takže Ukrajina zůstává jádrem našich diskusí a naší agendy v eh, radě, v diskusi s členskými státy a také pokud jde o sankce vůči Rusku a zde v Evropském parlamentu, jak tedy také v, mez- v Evropském parlamentu a na mezinárodní scéně je Ukrajina nadále velmi důležitým tématem. Po nelegální anexi Krymu a destabilizaci východní části Ukrajiny došlo k zhoršení bezpečnostní situace v regionu Azovského moře který čelí stále velmi eh, obtížným bezpečnostním podmínkám, co se týká eh, tedy postavení mostu přes Kerčskou úžinu. To vlastně měl výstavba tohoto mostu kerčského měla přispět k další integraci inex, anexovaného eh, poloostrova ale dále můžeme říci, že ta omezení, která vlastně eh, most představuje pro plavidla, která by měla tedy připlouvat do ukrajinských přístavů, tak to je velký problém pro ukrajinskou ekonomiku. Od května jsme byli svědky toho, že Rusko zavedlo další režim inspekcí pro nákladní lodě pro ukrajinské přístavy Mariupol a další, které mají tedy vlastně eh, je to opravdu zneužívání a dochází k výraznému spoždění kládání a to výrazně zvyšuje náklady na lodní dopravu. Byli jsme svědky toho, že inspe- délka inspekcí se prodloužila z, dvě, z dvou hodin před několika měsíci na tři dny do, v nedávné době. Takže skutečně to není pouze problém ukrajinských plavidel a ukrajinských ke ekonomiky, ale i plavidel Evropské unie, protože teď eh, asi přibližně 20 evropských lodí tam bylo předmětem těchto přehnaných inspekcí. Rusko nadále tedy pokračuje v militarizaci regionu Azovského moře. A ta eh, Rusko evidentně tedy chce eh, rozšířit eh, kontrolu nad regionem Azovského moře. Byla, v roce 2003 byla uzavřena bilaterální dohoda o využívání regionu Azovského moře která by měla být podrobena jednáním a konzultacím. Rád bych využil této příležitosti a přivít, podpořil tedy ukrajinskou politiku, aby se využívalo na mak- maximálně zákonných prostředků eh, v rámci také dodržování eh, úmluv eh, OSN. Pokud se týká odpovědi nebo reakce Evropské unie, tak si myslím, že jsme zareagovali rychle. Jsme tedy odsoudili postavení mostu ze strany Ruska bez eh, ukrajinského souhlasu a eh, souměli jsme zhoršování eh, bezpečnostní situace v regionu Azovského i Černého moře červenci Evropská unie přidala šest subjektů, šest jednotek na které se účastnily stavby Kečského mostu na tu černou listinu, na ten seznam, protože tam jde o narušování územní svrchovanosti Ukrajiny. Na závěr bych rád přivítal eh, pod eh, podporu Evropské unie Ukrajině. Oceňuji odhodlání tedy poskytovat naši pomoc. To bylo i v rámci asociačního výboru pro Ukrajinu. Jsme toho byli svědkem. Eh, děkuji vám. A nyní pan eh, velvyslanec Jenisejev. Dobrý den, děkuji paní Fotigo. Pro mě je vždy potěšením přijít eh, do Evropského parlamentu. Děkuji za velký zájem. Mě těší přítomnost mého dobrého přítele, pana Luka Devině, eh, i přítomnost paní Stefanovové. Je důležité, abychom v tomto schromáždění diskutovali o dalším hotspotu na území Ukrajiny. Bohužel to eh, vyprovokovalo agresivní chování Ruska. A jak asi víte, od 29. dubna letošního roku došlo k postavení tzv. Kerčského mostu a Rusko od té doby aktivně blokuje průjezd obchodních lodí Kerčským průlivem do Azovského moře eh, a blokuje eh, přístup k přístavu Mariupol a Berďansk. To je v rozporu s mezinárodními úmluvami, s mezinárodním právem i s bilaterální smlouvou mezi Ukrajinou a Ruskem a už to ovlivnilo více než 200 lodí. A jsou to často i lodi pod eh, evropskou vlajkou, jak už o tom hovořil i Luk. Jedná se o země jako Rakousko, Bulharsko, Kanada, Chorvatsko, Estonsko, Estonsko, Německo, Řecko, Kypr, Nizozemsko, Rumunsko, Turecko a tak dále. Některé takzvané inspekce proběhly v blízkém sousedství ukrajinského pobřeží v rozporu s, nebo došlo k narušení té, toho pásu 12 námořních mil. Dále Rusko brání přístupu lodím eh, velice podrobnými kontrolami. Azovské moře není nový problém. Víte, že Rusko už začalo stavět mm, přehradu u ukrajinského ostrova Tuzla v roce 2003. Tam šlo jenom o to, aby se potrestala Ukrajina za to, že se tehdy snažila přiblížit k EU a NATO. Potom došlo ke okupaci Krymu, krvavé agresi na Donbasu. To všechno už bylo eh, kvůli dohodě o přidružení Ukrajinska a teď Rusko otevřelo novou frontu v Azovském moři. Rusko, když se podíváme pod, dobře na vojenský aspekt, tak vidíme, že kromě výrazné militarizace Krymu, která už tady byla zmíněna, to není nic nového, Rusko začalo posilovat svou vojenskou přítomnost v Azovském moři, eh, které bylo původně demilitarizováno. Rusko se snaží eh, vybudovat eh, novou vojenskou základnu v Azovském moři a chtějí i tam přemístit vojenské hlídkové lodě z Kaspického moře. Kromě toho eh, tam jsou eh, pobřežní stráže ruských bezpečnostních služeb, ty chtějí přesunout z Černého moře do Azovského moře. Dále chtě, také chtějí eh, tam umístit do jednoho krymského přístavu jaderné hlavice. tím, Rusko tímto sleduje řadu cílů. Za prvé, Rusko potřebuje pozemní koridor na okupovaný Krym. Militarizace Azovského moře znamená riziko zhoršení pozice Ukrajiny na, v Donbasu a ohrožuje to i obrané kapacity Ukrajiny eh, v Donbasu, což by umožnilo Rusku udělat novou pozemní ofenzívu. Rusko potřebuje sociálně a ekonomicky destabilizovat eh, Ukrajinu. Přístavy Mariupol a Berďansk jsou klíčové eh, pro zahraniční obchod, pro těžký průmysl Ukrajiny. A Rusko si myslí, že tisíce nezaměstnaných lidí je úrodná půda pro agresivní plány na Ukrajině. A proto jsem velice vděčný eh, za to, co tady říkala paní Fotiga, v tom smyslu, že musíme požádat Evropskou komisi, eh, aby zahájila nějaký specifický program pro tuto eh, oblast přístavu Mariupol a Borďansk, nějaký sociálně-ekonomický program na obnovu těchto oblastí, tak abychom řešili problematiku nezaměstnaných, abychom zlepšili sociální a ekonomickou situaci v této důležité eh, strategické oblasti. Eh, třetím ruským cílem je to, že Rusko chce získat úplnou kontrolu eh, nad Azovským mořem a to by umožnilo Rusku no, novým způsobem destabilizovat Ukrajinu, Jižní Evropu a Blízký východ Eh, také by to neutralizovalo ambice Ukrajiny stát se členem NATO a EU. Rusko eh, také testuje eh, reakci EU. Pokud ta reakce nebude výrazná, tak to pochopitelně jenom vyprovokuje Rusko k dalšímu agresivnímu chování a proto Vyzýváme EU, členy G7, partnerské země na to, aby zvážili možnost posílit sankce vůči Rusku vzhledem k jeho agresivnímu chování v Azovském moři. Dále vyzýváme EU a další partnerské země, aby zvažovaly specifické sankce vůči ruským silám v Azovském moři, protože Rusko využívá Azovské moře k porušování sankcí, které byly uvaleny mezinárodním společenstvím kvůli Krymu. A proto tedy doufáme, že ty sankce budou zavedeny i v této oblasti. A Rusko také testuje vojenskou taktiku, kterou potom může realizovat v jiných oblastech, například v oblastech Baltského moře a Středozemního moře. Azovské moře je tedy takovým testovacím eh, poligonem pro další aktivity Ruska. V roce 2018 Rusko eh, organizovalo vojenské cvičení nedaleko Švédska, také eh, vystřelovalo rak Eh, letecké eh, rakety a uzavíralo eh, vzdušný prostor, aniž by byla přijata jakákoliv protiopatření. Rusko tedy potvrzuje známé pravidlo. Nedostatek společné odpovědi jenom podnítí další choutky agresora. A Rusko Eh, bude jenom spokojeno, když EU se nepostaví proti ruské agresi a je tedy třeba, abychom ten problém řešili mírovými diplomatickými prostředky. Víte, že eh, u Kerčského průlivu jsme už zahájili arbitrážní řízení vůči Rusku na, na základě mezinárodních úmluv. Také jsme Eh, začali budovat eh, ukrajinskou námořní základnu v Azovském moři a doufáme, že se nám podaří chránit naše územní výsostné vody, naši suverenitu a eh, také právní zájmy, včetně ekonomických zájmů v Azovském moři. Nicméně, jsem tady nejen proto, abych si stěžoval, ale také, abych vyslal signál našim partnerům z EU, aby byli proaktivnější, rozhodnější. My jsme velice vděční Evropské unii za velice eh, silná prohlášení na podporu územní ehm, celistvosti Ukrajiny a suverenity Ukrajiny, pokud jde o Krym a Azovské moře, ale Eh, od eh, hezkých prohlášení eh, někdy je daleko k praktickým krokům a potřebujeme větší akci jak ze strany EU, tak ze strany NATO. Samozřejmě jsme velice vděční za to, že v nadcházejících týdnech v Evropském parlamentu, jak jsem vyrozuměl, proběhnou specifická slyšení týkající se právě Kerčského průlivu a Azovského moře. A já vyzývám Evropský parlament, aby v návaznosti na tyto diskuse přijal velice výrazné usnesení Evropského parlamentu, kde by ruské kroky byly kvalifikovány jako agresivní chování a ve spolupráci s Radou z Evropy by měly být zavedeny další sankce vůči Ukrajině. Teď třeba, tady to vidíte na eh, obrázku, ten eh, Kerčský most, podle našeho názoru reakce EU byla velice nevýrazná. Jak už říkal Luk, EU zavedla sankce jenom vůči šesti eh, ruským firmám, které se podílely na stavbě mostu. Ale mm, přátelé, to je úplné nic. Ty sankce by měly být přesvědčivější, výraznější, neměly by se týkat jenom firm, které se podílely na stavbě. Je třeba uvalit sankce i na firmy, které používají tento most například a my jsme připraveni poskytnout EU potřebné podklady a dokumenty. Dále chci vyzvat EU, aby zavedla, jak už jsem říkal, sankce vůči eh, ruským přístavům v Azovském moři. Další důležitý bod eh, spoleháme na to, že některé členské státy EU Eh, přestanou eh, ve vojenské spolupráci s Ruskem, aby eh, se tak zpomalilo zprovozňování nových ruských eh, válečných eh, lodí. Není žádným tajemstvím, že některé evropské země s nimi spolupracují a je třeba eh, toto okamžitě zastavit. A také doufáme, že budeme moci více spolupracovat s partnerskými zeměmi NATO, EU, USA, tak abychom nadále podporovali obrané kapacity Ukrajiny, především tím, že se bude modernizovat ukrajinská flotila. A samozřejmě také doufáme v posílení angažovanosti OSN, pokud jde o eh, pomoc přístavům Mariupol a Berďansk. Měl by vzniknout nový eh, projekt, který by podpořil investice, eh, který by zlepšil sociální a ekonomickou situaci přímo v terénu. A abych nehovořil příliš dlouze, chtěli bych vám ještě říci, že Eh, Ukrajina má zájem na mírovém řešení celé situace, nejen situace v Azovském moři, v Kerčském průlivu, ale také celé situace na Donbasu. Rusko bohužel nadále pokračuje ve své politice agrese na východní Ukrajině a příkladem je ruský úmysl Eh, zorganizovat eh, ilegální místní volby 11. listopadu v oblasti Lugansku a Doněcku. Proto vyzýváme naše evropské partnery, aby nejen odsoudili tyto plány, ale aby také dali najevo, že pokud tyto volby proběhnou, musí za to Rusko zaplatit cenou, cenu. A sice budou posíleny sankce. My si myslíme, že proti ruské agresi můžeme bojovat eh, nejen tím, že eh, mm, se tam eh, bude konat mistrovství světa ve fotbale. My potřebujeme jasnou jednotu sankční politiky v EU. Jedině tak se podaří zastavit agresi Ruské federace. A mm, proto chci eh, požádat, eh, nebo spolehám se na rozhodnutí EU eh, v oblasti dalšího prodloužení sankcí, ale nestačí to. Teď musíme hlasitě vystoupit a hovořit o posílení sankcí nejen s ohledem na situaci na Ukrajině, ale i s ohledem na situaci v Salisbury, v, v situaci eh, používání chemických zbraní a tak dále. A dále, pokud jde o Brexit, přístup Salisbury, kouza eh, eh, Skripalových, dále ta otázka zbraní v Holandsku, to všechno začalo na Ukrajině. Když Eh, ti agenti, kteří eh, jsou spojeni se s případem Skripalových, eh, nejdříve se dostali na Ukrajinu, potom do dalších zemí Evropy až nakonec do Velké Británie, pak se zase vrátili přes Krym na, do Sýrie a tak dále a tak dále. Je plno důkazů a argumentů, které ukazují, že Ehm, ty sankce EU a mezinárodního společenství musí být posíleny. A na závěr chci ještě jednou zopakovat, že eh, nulová reakce jenom vyvolá to, že Rusko bude eskalovat své akce. A pouze naše solidarita, jednota a společná eh, odpověď je nejlepší zárukou, že přimějeme Rusko, aby respektovalo mezinárodní eh, právo a územní celistvost a suverenitu mé země. Děkuji. Děkuji, pane Jelisejev. A já teď dám slovo paní Radoslavě Stefanové z NATA. Děkuji, paní předsedající, děkuji také za pozvání. Dobrý den, vítám takové debaty mezi našimi organizacemi, ale také s našimi vzácnými hosty z Ukrajiny. Mnoho již zaznělo, já se tedy zaměřím eh, na pohled NATO. Na zhoršující se bezpečnostní situaci v Azovském moři. Prvním aspektem je podívat se na to čistě z hlediska členství eh, v NATO. Eh, <clears throat> bezpečnost NATO je úzce spojená s bezpečností v Černém moři a v celé atlantické oblasti. My to tedy v zásadě eh, považujeme za ohrožení naší vlastní bezpečnosti. Jsme si Evropská unie je si vědoma všech eh, kroků NATO od počátku ruské agrese na Ukrajině v roce 2014. Je to hlavní příčin, příčina dalších a dalších eh, rozhodnutí NATO Eh, dělat eh, protikroky. Máme východo, eh, již, jihovýchodní část NATO tam situovanou, které se účastní i další složky mimo členské státy. Z tohoto důvodu jsme před dvěma lety na varšavském summitu se dohodli na na dopředné přítomnosti to se týká eh, dopředného křídla NATO. Máme brigádu eh, v Rumunsku, eh, dále jsme posílili leteckou kontrolu Bulharska a Rumunska. Zvýšili jsme vojenská cvičení, námořní přítomnost a zapojili jsme se více i s partnery dalšími, hlavně s Ukrajinou. Naši vůdci neustále vyjadřují nejenom znepokojení, ale i odsuzují kroky Ruska v oblasti kolem Černého moře i jinde. V Atlantické oblasti zaznívají silné výroky na posledním eh, atlantickém summitu v, Bras- v Bruselu. V červenci eh, jsme to slyšeli, odsuzujeme stavbu eh, mostu přes Kerčský průliv chci říci, že to že e, to velice pečlivě sledujeme, jak sledujeme jakoukoliv další možnou eskalaci a dalších stavebních prací na tomto mostě. A konkrétně jsme e, odsoudili e, vojenskou militarizaci Černého i Azovského moře. Takže nejenom, že posilujeme naše vlastní odstrašující složky, eh, to se opakuje na každé schůzce na vysoké úrovni, také jsme významně posílili naši podporu eh, Ukrajině. Ukrajina je naším výrazným partnerem, je zvláštním partnerem již dlouhá léta. Minister Jelisejev hovořil o potřebě konkrétní pomoci a to děláme již od roku 2014. Posílili jsme významně tuto pomoc v posledním roce a půl, abychom Ukrajině pomohli obnovit eh, eh, důležité námořní a lodní eh, kapacity, které byly zničeny ruskou agresí na Krym v roce 2014. Také jsme vyjádřili svou silnou podporu Ukrajině. Nikdy neuznáme nelegální anexy Krymu i nadále budeme odsuzovat své, volné, eh, své volnou eh, vojenskou intervenci v Donbasu. To je tedy stanovisko NATO. Co se týče podpůrných opatření, Ráda bych vám vysvětlila, co na to konkrétně dělá eh, na pomoci Ukrajině eh, v té námořní oblasti. Eh, máme významnou přítomnost v Kijevě. Posílili jsme naši kancelář více než ze čtyřnásobili jsme tam počet pracovníků, o experty a poradce v oblasti eh, eh, probíhajících reform v oblasti obrany. Máme eh, i naše experty a poradce v ukrajinských institucích, zvláště na Ministerstvu obrany. Společně pracujeme zvláště na rozvoji ukrajinské námořní flotily. To je zásadní. Pomáháme tak Ukrajině s aspiracemi stát se členem NATO. Snažíme se ji přiblížit eh, optimálním postupům v euroatlantickém prostoru, včetně námořní oblasti. Abychom eh, pomohli Ukrajině se zlepšit, tak mimo konkrétní poradce a experty, eh, mimo právní pomoc, úzce spolupracujeme s parlamentem také Nedávno byl schválen zákon o národní bezpečnosti, ten vítáme. Také jsme se zapojili do velkého počtu vojenských cvičení, tak abychom podpořili interoperabilitu našich sil. Ukrajina je velice pokročilá v tomto směru, protože se účastní prakticky eh, na všech eh, vlastně operacích NATO, současných i minulých, včetně námořních operací. A takže Ukrajina je na velice dobré úrovni. Musí i nadále pokračovat v reformách celého odvětví obrany a v tom Ukrajině pomáháme. Východiskem, ale to východisko jejich už je velice dobré. Ta společná cvičení, ku příkladu minulý eh, červenec, Seabreeze, tam se eh, účastnilo 19 spojenců NATO, a cvičí různé námořní operaci, e, vzdušnou obranu, cvičení ponorek, taktiku, vyhledávání na moři. To vše je velice užitečné a umožňuje to Ukrajině pokračovat na zlepšování své připravenosti, jak v praxi, tak v teorii moderní obrany, zvláště v oblasti námořních operací. Ukrajina se také připravuje eh, na eh, účast na další operaci NATO, to je operace, kterou odstartovalo NATO v roce 2016 ve Středozemním moři, které se, která se zaměřuje na budování kapacit eh, v námořní oblasti, situační povědomí, boj proti terorismu. To pro Ukrajinu není nic nového, protože se účastnila již předchozí pomocné, eh, podobné operace. Tam se účastnila fregatou a to bylo velice důležité. Také spolupracujeme s Ukrajinou na eh, zlepšování námořní, eh, námořní kontroly. Máme tam velitelství v, v Oděse. Navštívili jsme Oděsu Eh, několikrát naposledy v červnu a pořádají se tam cvičení, která pomáhají eh, eh, zlepšit připravenost ukrajinských námořních sil. Mimo to jsme eh, také zorganizovali řadu eh, akcí na to, jichž se může Ukrajina účastnit. Důležitým příkladem je eh, pozorovatelský status Ukrajiny na důležitém námořním cvičení NATO Dynamic Mercy na, far, na Farských ostrovech v Dánsku. Tam jsme vyzvali Ukrajinu, aby se účastnila námořní lékařské konference v Bergenu v Dubnu. Úzce spolupracujeme i eh, s ukrajinskými vojenskými a obranými institucemi, které se zabývají eh, rozvojem eh, kapacit cvičení. Rozběhl se tam program cvičení, který má velmi dobrý dosah a rozsah v ukrajinských institucích a Námořní institut v Oděse, který na to pomohlo obnovit, zrekonstruovat od samého počátku protože eh, Rusko ho eh, ilegálně eh, Ukrajině vzalo v roce 2014. Pokračujeme tedy v naprosto konkrétní podpoře Ukrajiny. Pro nás to představuje každodenní práci na úrovni expertů, jak na Ukrajině, tak v NATO. Máme řadu nástrojů, které jsme vytvořili, abychom pomohli Ukrajině dosáhnout jejího cíle plného členství v NATO. A e, to jsou důležité institucionální nástroje. Jeden z nich je e, unikátní pro Ukrajinu, to je nová e, komise na Ukrajině, tam s tím se setkáme příští týden a také hodnocení situace v Azovském moři. Setkáme se s ministrem Černišem, to je ministr pro dočasně okupovaná území a Generální tajemník se také setká s ministrem Klinkinem, nebo se setkal. Pro nás je důležité eh, neustále konfrontovat Rusko, co se týče jeho kroku na Ukrajině i jinde. Eh, tyto kroky jsou stále více provokující. To se týká i Azovského moře. Asi víte, že se i nadále setkáváme s Ruskem na Radě NATO. Rusko, kde vždy eh, eh, Ukrajina eh, bývá prvním bodem na našem pořadu jednání. Chceme totiž Rusku předat naše sdělení, že Ukrajina je pro nás důležitá, že jsme znepokojeni tamní situací a že ta situace bude mít pro Rusko následky. V současné době eh, jednáme s Ruskou federací o další schůzce nebo při další schůzce, kde eh, budeme eh, s Ruskem také hovořit o jeho nedávných krocích v Azovském moři. Tolik ode mě. Ráda odpovím podrobněji, buď co se týče našich nových kroků v oblasti odstrašení i Eh, co se týče eh, našeho zapojení na Ukrajině, které je pro nás velmi důležité. Ještě jednu věc, než uzavřu. Máme dva další partnery v oblasti eh, Černého moře, to je Gruzie a, Moldav, a Moldavská republika a i s nimi udržujeme silné a trvalé přátelství a styky. Děkuji. Kolegové, otev- zahajuji tedy debatu. Ráda bych vám připomněla, že náš čas je omezený, takže prosím, buďte struční. Parla, parlament tedy stále pro, vysílá vzkaz o své zaangaženosti, zaangažovanosti v otázce. Máme zde zástupce, místo předsedu delegace parlamentního shromáždění, takže prosím, máte slovo. Mm, mm, děkuji, paní předsedkyně. Jménem ukrajinské delegace v Evropském parlamentu děkuji tomuto podvýboru pro bezpečnost a obranu a zejména vám osobně, paní předsedkyně, za to, že jste zas, tento, progr- te, tento bod zasadili tak eh, vysoko, tedy na, do těch priorit vašeho programu. Situace v oblasti Azovského moře se stále spíše zhoršuje. Jak víte, tak ukrajinská delegace věnovala velkou pozornost eh, a vyjádřila jasně odsouzení této situace v regionu Azovského moře. Diskutovali jsme už na, na poslední schůzi spole, společného orgánu s Vrchovnou radou oť asi před třemi týdny v Kijevě, kde tato témata byla těžištěm diskuse. Zpracovali jsme společné doporučení a konečné prohlášení, kde vyjadřujeme velké obavy o dal- ohledně dalšího zhoršování situace na východní Ukrajině a zejména ohledně zvyšování ukrajinské, při, eh, ruské pardon, přítomnosti v oblasti Azovského moře a blokování přístupu přes Kerčský most. Takže velmi vítáme připojení šesti subjektů na seznam sankcí, které tedy byly zapojeny do výstavby Kerčského mostu. A Souhlasíme s vámi, paní předsedkyně, když říkáte, že zatím se toho příliš neudálo z, z naší strany eh, v oblasti Azovského moře a je důležité vést tuto veřejnou diskusi a posilovat ji i tedy v Evropském parlamentu. Nejdůležitější otázka zní, co dělat tedy, aby se ta situace vyřešila a jak mezinárodní právo zde může být nápomocno. Já bych tedy byl velmi vděčný pro mm, nějaké další přesnější, pro přesnou kvalifikaci z naši, ze strany našich řečníků, jak můžeme tedy lépe pomoci, jak organizovat mise v této oblasti, jaká by také mohla být alternativa k možným akcím Evropské unie v této oblasti. A také bych rád slyšel, od pana Deviniho reakci na návrhy, které zazněly ze strany Pala Jeliseva ohledně dalších eh, akcí EU. Děkuji. Nyní pan Tune Kelam. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já také děkuji za tuto prezentaci o situaci v oblasti Azovského moře. Myslím si, že, je to obzvla, že by nás to mělo obzvláště znepokojovat, protože hm, vlastně krok po kroku jsou tam další eh, tedy kroky ze strany Ruska k zhoršování situace v této oblasti a potřebujeme, a souhlasím s panem velvyslancem Jelisejevem, že potřebujeme jak si znovu pevně odhodlaně potvrdit ze strany EU a 27 zemí, že podporujeme tedy e, územní svrcho- e, celistvost a svrchovanost Ukrajiny a odsuzujeme stavbu mostu přes Kečskou hůžinu. Také nám působí starosti to, že Ruská federace Eh, vlastně brání vstupu nejen lodí Ukrajiny, ale i ostatních členských zemí a nejen členských zemí Evropské unie. Také jsou tam hrozby teroristických útoků, takže myslím si, že musíme být připraveni reagovat a případně doplnit další sankce proti Rusku. A také souhlasím s tím, že Evropská unie by měla prakticky opravdu jednat, nabídnout nové programy investování pro rozvoj a podporu eh, ukrajinské ekonomiky hm, v Mariupolu a také by bylo skutečně užitečné, kdybychom, kdyby se prodloužila přítomnost vojenských plavidel NATO v Černém moři a v Azovském moři. Děkuji. Děkuji. Pan Marek Jurek, prosím. Chceš zabrać głos nadal. Tak chcete si vzít slovo? Mrs. So uh, sorry, I could not follow. I'm, so, I'm in sorry, Polish. Mrs. Rebecca. Thank you. Thank you uh... Tak paní, paní Rebeka. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také za eh, informaci o té misi do, na východní Ukrajinu. Účastním se této schůze, protože mě opravdu nesmírně zajímají otázky nebo spíš odpovědi na to, jak reagovat na eskalaci situace v Izoazovském moře, protože můj dojem, podobně jako mých kolegů, slyšela jsem o tom už před touto schůzí a můj dojem je, že doposud nebyla nějaká adekvátní reakce z, z naší strany, ze strany EU, čili já bych skutečně ráda slyšela, zda tedy v rámci také NATO nebo naší úrovni. Vede se tam tedy debata, jak přesně reagovat a myslím si, že je to důvod pro nové sankce, pokud tedy to nebude mít, že pokud to nemá důsledky, tak jak můžeme zastavit další agrese a další agresivní taktiku ze strany Ruska? A také bych v tomto kontextu ráda byla informována o důsledcích rozhodnutí Verchovné rady o ústavních změnám, změnách v jednáních ohledně členství v NATO. Tyto otázky jsou propojeny a nemůže ani EU, ani NATO je prostě nemůže opomíjet. Děkuji. A nyní pan poslanec Januš Zemka. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat paní za řečníkům za informace. A opravdu jste všichni potvrdili, že situace v regionu Azovského moře se nadále zhoršuje. A vlastně spočívá to také v tom, že Rusko by chtělo zaujmout pozice nejen v oblasti Donbasu, ale že vlastně postupuje skutečně velmi ofenzívně a agresivně. Situace se zhoršuje, kontrolují se nejen tedy ukrajinské lodi, ale i lodi EU a ostatních zemí jsou podrobovány těmto eh, extrémním mm, inspekcím, což tedy je špatné pro ekonomiku. Nyní si tedy kládu otázku, co my bychom mohli udělat ještě více. A tři otázky, které bych chtěl položit, jsou za prvé postup Evropské unie, jak tedy postupovat ze strany EU, abychom reálně opravdu podpořili Ukrajinu, tak aby ta pomoc byla skutečně užitečná. Za druhé, myslím si, že situace e, situaci je potřeba opravdu e, brát velmi vážně a bylo by dobré, kdyby Evropský parlament zaujal velmi jasné a odhodlané stanovisko. A myslím si, že to by, potom by to také byla příležitost lépe se tedy eh, zaujmout lepší pozici. A za třetí, pokud se nemýlím, a pokud to hodnotím správně, tak právní základ pro tyto kontroly, to je určitá dohoda z roku 2003. Takže tyto kontroly spočívají na této dohodě mezi Ruskem a Ukrajinou z roku 2003 a Rusové to využívají k vyvíjení tlaku. A zde tedy kladu otázku, zda Ukrajina má nějakou možnost v dané situaci provádět své vlastní kontroly, protože zda by tedy Ukrajina neměla zamíš, přemýšlet o takovémto e, způsobu jednání, aby tedy zabránila Rusku v tom pokračování. Možná by to pomohlo. Děkuji. Teď tedy se vrátil pan poslanec Marek Jurek, tak prosím, děkuji. Já bych měl otázku a ono to nesouvisí přímo tak s bezpečností, ale také s lidskými právy. Jsem rád, že jsou zde naši hosté. Ono to také souhla, souvisí s Radou Evropy jakožto fórum pro kde je zastoupeno Rusko Ukrajina a právě se v souvislosti se situací na Krymu, tak jsou zde určité otázky, které se týkají lidských práv. Je, je zde také určité historické hodnocení v souvislosti s dodržováním Minské dohody. Jak hodnotíte tedy eh, tady tuto situaci? Vedlo to vůbec k míru v prostředí východní Ukrajiny a jakým způsobem se tyto dohody dodržují? Děkuji, já bych možná sama si vzala také slovo a odvolala bych se na to, co již říkal pan Zemka protože myslím si, že ta bilaterální dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem, o tom se také hovořilo během naší mise, z různých aspektů. Byla podepsána opravdu v roce 2003 a tehdejšími zástupci Ukrajiny a prezidentem Kučmou a ruskými hm, zástupci. Já chápu, že zde vyvstávají určité právní zákonné problémy eh, v hodnocení této situace. Nyní po nejen tedy kvůli eh, nelegální anexi Krymu z mého pohledu je zcela jasné, že od roku 2007 a konkrétně po událostech v Gruzii, po ruské válce, ruské agresivní politice v Gruzii je to zcela jasné. A součástí, a historickou součástí této politiky je vůle udržet si základny moře, jako Černé moře, Kaspické moře, Azovské moře. To je všechno součástí této politiky. I v Baltském moři jsme toho svědky, kde se tedy snaží udržet si to jako interní tedy území a zákonné a vojenské praktické prostředí umožňující nebo, nebo znemožňující respektive přístup nebo omezující přístup ostatním stranám. Takže moje otázka souvisí s tím, na co se ptal pan Zemka, a tedy jaká protiopatření mohou být přijata, respektive jak můžeme pomoci v tomto ohledu. Někteří experti, a já jsem to vyslechla během eh, debaty IPC, e o které jsem se účastnila, ohledně možností pomáhat tedy v rámci vytvoření případného konvoje lodního nebo prostě nějaká aby tedy ten, byl tam určitý status quo tedy vytvořen. Takže první pan Devini. Thank you. Děkuji. Děkuji všem poslancům za tyto otázky. Samozřejmě situace Azovského moře a poškozování ukrajinského hospodářství, to je jenom jeden z mnoha problémů, které vyvolává eh, Rusko vůči Ukrajině, ale už jsme toho viděli hodně. Nezapomínejme na 11 miliard eur v půjčkách eh, od evropských institucí. a Dnes také jsme je podpořili během konfliktu. Zdaleka jsme největším přispěvatelem na monitorovací misi OBSE. A také chceme navýšit svou podporu před volbami z hlediska kybernetické bezpečnosti. Že pomáháme Ukrajině na mnoha frontách, možná je obtížné eh, vypíchnout jenom jedno opatření nebo jeden krok. Pokud jde o sankce, tak samozřejmě v tomto parlamentu nemusím vysvětlovat, že na odpovědnost za to mají výlučně členské státy. Za ně nemohu hovořit. Víte, jaké máme různé sankční režimy. Záleží na členských státech, zda chtějí vytvářet nové. Také musím dodat, že pokud členské státy by Eh, nějak postihly eh, ekonomické důsledky eh, neoprávněných inspekcí, což není nic nového ze strany Ruska. Připomínám situaci z dřívějška na finské hranici v roce 2013 v srpnu, dávno před událostmi na Donbasu. Rusko veřejně řeklo, že budeme dělat stoprocentní inspekce eh, ukrajinských nákladáků na hranicích, čímž se de facto zablokoval obchod. Normálně eh, ty inspekce představují 1%, pokud zvýšíte to na 100%, tak v podstatě ten obchod zastavíte. Takže není to nic nového. Pokud členské státy trpí nějakými ekonomickými důsledky, tak mohou eh, i spochybnit zákonnost těchto nadměrných inspekcí v rámci vzájemných ujednání s Ruskem Například v článku 5 dohody GATT je eh, zmínka o volném eh, tranzitu a jedná se jakoby o skrytou eh, blokádu. Takže tady je řada věcí. Evropské instituce už toho mnoho dělají. Pokud jde konkrétně o sankce, v této specifické situaci tak tady je to především úloha těch členských států, které tím jsou ekonomicky postiženy, anebo které chtějí něco dělat politicky. Děkuji. Děkuji, pan Jelisejev. Děkuji, děkuji eh, řečníkům za eh, velice důležitou podporu, za komentáře a V návaznosti na to, co říkala kolegyně z NATO, bych chtěl ještě doplnit, že dnes eh, de facto není chráněna i východní část NATO. Situace je jedinečná, protože eh, Ukrajina není eh, členem NATO, což je problém. A já bych tedy chtěl vyzvat na to, aby byl, bylo vstřícnější, odvážnější a aby také alespoň Eh, Ukrajině dalo status člena eh, akčního plánu, protože naše země plní všechna hlavní kritéria eh, na to, Pokud jde o financování obrany a rozpočtu, nedávno jsme přijali velice proevropskou, proevropský a proatlantický zákon o bezpečnosti a myslím, že je tedy na čase více integrovat Ukrajinu do NATO. Jsem proto velice vděčen Rebece Harms za to, že připomněla prezidentskou iniciativu v ukrajinském parlamentu. Jejímž cílem je zakotvit v ukrajinské ústavě eh, strategické cíle Ukrajiny a to je plné členství v NATO a plné členství v Evropské unii. Hovořilo se tady o hodnotách, o odhodlanosti Ukrajiny eh, přiblížit se k Evropské unii a k NATO. A taková je naše logika, taková je naše přirozená volba. Chtěl bych říci, že eh, procházíme úspěšným procesem v, Evropském parlament, eh, v ukrajinském parlamentu. Snažíme se přejmout tyto pozměňovací návrhy, pokud možno již na začátku příštího roku. Ústavní soud na Ukrajině teď eh, zvažuje eh, tyto eh, pozměňovací návrhy a doufáme, že se podaří je úspěšně schválit v parlamentu ústavní většinou. Pokud jde o situaci v Berďansku a Mariupolu, to mu se ukrajinské úřady bedlivě věnují. Eh, věnuje se tomu prezident Ukrajiny a chtěl bych vás informovat, že v nadcházejících dnech na konci tohoto týdne prezident Ukrajiny navštíví oblast Mariupolu a budeme diskutovat eh, o mm, renovaci, o tom, jak reagovat eh, na ruské agresivní chování a před několika týdny náš prezident svolal zvláštní zasedání Bezpečnostní a obrané rady, která právě probírala, jak zareagovat na agresivní chování Ruska. A podstatou tohoto postoje je snaha vyřešit tuto otázku, to chci ještě jednou zdůraznit, politickou a diplomatickou cestou. Nechceme eh, válku, chceme mír. To je naše eh, klíčová zásada. Někteří řečníci tady hovořili o bilaterální dohodě mezi Ukrajinou a Ruskem z roku 2003 o Azovském moři. Ano, je pravda, že na základě této dohody moře bylo uznáno jako vnitřní moře jak Ukrajiny, tak Ruské federace. Ale Klíčovým principem této dohody je eh, svobodná plavba, volná plavba, ale Rusko zneužívá tuto eh, svobodu plavby a to je eh, problém. Všechny obchodní lodi mají zákonná práva provádět obchodní aktivity především s využíváním ukrajinských námořních přístavů, ale Rusko se to snaží zneužívat, snaží se zablokovat eh, tyto aktivity a v důsledku toho ukrajinské námořní přístavy zaznamenávají velké hospodářské ztráty, což je velmi problematické a je to pro nás veliká výzva. Například kvůli ruskému chování pracovní zátěž přístavů v Azovském moři poklesla o 43 a e, zaznamenávají tyto přístavy velké ztráty. Ruska někdy dělá, Rusko dělá takzvané kontroly obchodních lodí a zadrží je až na 6 dní, což je zcela nepřijatelné. A pochopitelně se snažíme a doufáme, že Evropská unie na dalších jednáních se jasně vyjádří právě k Azovskému moři a k Rus, agresivnímu chování Ruska. Nejbližší příležitosti už by byl summit EU v říjnu, příští, eh, to znamená příští týden. A my doufáme, že na této eh, schůzi eh, bude tato situace zmíněna a budou k tomu přijaty závěry. je možné udělat eh, hodně eh, v rámci SMM EUC, to je ehm, eh, tento mandát je aktivní na Donbasu, měl by monitorovat situaci i v mm, Kerčském průlivu, v Azovském moři. A je třeba, abychom tady pracovali společně na tom, aby se ten mandát mohl příslušným způsobem rozšířit. Dále, co by mohlo být užitečné, Luk už o tom zmiňoval, Eh, nějaká pomoc. To chci říct velice upřímně. Pomoc, kterou EU v současnosti Ukrajině poskytuje, my si myslíme, že by EU mohla učinit ještě více. Dalším konkrétním krokem by bylo eh, uvolnit eh, dlouho očekávanou mikrofinanční pomoc Ukrajině Mohlo by to být realizováno ještě v říjnu. Pro nás by to byl velice důležitý signál, zvláště s ohledem na to, že Ukrajina prakticky zavedla klíčové požadavky eh, memoranda porozumění a proto vyzývám Evropskou unii, eh, naše milé přátelé, aby eh, se obrátili na Evropskou komisi s tím, aby splnila svůj slib a aby eh, poskytla tu první tranši 500 milionů eh, makro, mikrofinanční pomoci. Není to nic malého, to je velký signál celému mezinárodnímu společenství, signál Rusku, že EU eh, stojí na straně Ukrajiny a má to tedy symbolickou hodnotu. Jsem také vděčný za otázku na Minskou dohodu a její provádění. To je eh, téma, eh, kterému se věnuji v úřadu 70 času. Chtěl bych vám říci, že Ukrajina je odhodlána provádět svou, své povinnosti plynoucí z minského ujednání. A jasným příkladem Minulý týden na Ukrajině Verchovna rada podpořila inici, iniciativu prezidenta a rozšířila platnost tzv. zvláštního eh, nebo zákona o zvláštním statusu, statusu do 31. Eh, prosince 2019. To je velice odpovědná reakce, odpovědné chování ukrajinských úřadů a ukrajinského prezidenta. Bohužel Rusko nerealizovalo jediný bod z Minské dohody v oblasti bezpečnosti. Klíčovou odpovědností Ruska je právě bezpečnost. To znamená, že by měli zastavit, ukončit zabíjení Ukrajinců, měli by stáhnout ruské, eh, ruské vojáky a zbraně z Ukrajiny, měli by propustit eh, politické vězně na okupovaném území, měli by z Eh, přeukončit eh, v útocích na SMM OBSE, měli by eh, přestávat, přestat s dodávkami zbraní nebo paliva do ruských tanků na ukrajinském území. Ukrajina se snaží postupovat velice konstruktivně, dokonce kreativně na okupovaném eh, Donbasu uvažujeme o rozmístění mírových eh, složek pod záštitou EU, které by mohly převzít kontrolu nad eh, okupovaným územím. To my považujeme za klíčovou věc. Jakmile se Rusko přestane Eh, infiltrovat do této oblasti, přestanou tam dávat vojáky a zbraně, tak to velice eh, usnadní provádění minských dohod a ob, napomůže to obnově míru a stability na okupovaném Donbasu. Proto jsme vděční Německu, Francii a USA je tady společný postoj eh, celého mezinárodního společenství k podmínkám eh, přípravy míru a je jediná země, která zatím to nechce pod, podpořit. A víte, kterou zemi mám na mysli. A eh, na závěr, přátelé, možná jsem tady trochu emocionální, ale konflikt na Donbase by se mohl vyřešit velice rychle, velice jednoduše, protože to záleží na jediném člověku, na jednom hlavním městě a stačí učinit jediný krok. A to je všechno. Mohlo by se to vyřešit během jednoho, dvou týdnů. A ten neproblém není Minská dohoda, ale nedostatek politické vůle. Rusko nepotřebuje Donbas, Rusko potřebuje celou Ukrajinu. Chtějí eh, prostě vytvořit nové impérium a proto Eh, využívám tento prostor eh, v Evropském parlamentu, abych vyzval celou EU, aby byla jednotná, aby neumožnila Rusko, eh, že rozbije tuto jednotu. A víte, o jaké zemi hovořím. Já velice doufám, že na příští Evropské radě v prosinci bude přijato politické rozhodnutí nejen o prodloužení ekonomických sankcí, ale o posílení sankcí protože cena pro Rusko by se měla postupně eh, a přiměřeným způsobem eh, zvěšovat úměrně k jejich agresivnímu chování. Kolik Ukrajinců bude zabito, než celé mezinárodní společenství eh, začne se prostě oblíbávat s Rusy během bilaterálních vizit, tančit s nimi a podobně. Potřebujeme solidární jednotný přístup a já bych chtěl ještě jednou vyjádřit velký eh, vděk Německu a Francii, eh, kteří s námi velice spolupracují. Chci zdůraznit eh, roli kancléřky Merkelové a prezidenta Macrona. Jejich úloha je opravdu velmi důležitá. Děkuji. Děkuji, pane Jeniseve. Paní Radoslava Stefanová, my bohužel, i jí, nám bohužel dochází čas, tak prosím o stručnost. Ano, budu stručná. Dovolte, abych se stručně dotkla čtyř otázek. Děkuji za tu velice případnou otázku, jestli vlastně na to debatuje o konkrétní situaci v Azovském moři. Samozřejmě ano, nejenom tu situaci sledujeme, ale také vydáváme stanoviska, včetně stanovisek na nejvyšší úrovni Eh, již po bruselském summitu. Tam jsme řekli v návaznosti na debatu, eh, kterou vůdci eh, vedli na tamto zasedání s Ukrajinou a Gruzií, že militarizace Černého, a Černého moře, Azovského moře podrývá stabilitu celého regionu. Odsuzujeme stavbu mostu mez, eh, mezi eh, ilegálně anektovaným Krymem, eh, který je porušením teritoriální integrity a porušováním plavebních pravidel a teritoriálních vody. To bylo řečeno na nejvyšší úrovni a generální tajemník Stoltenberg o tom také hovořil na tiskové konferenci znovu minulý týden. Hovořil o ohrožení pro komerční Eh, a lodní dopravou. A eh, to mě přivádí k druhému bodu, o němž chci hovořit. Já nechci hovořit o sankcích, to je na EU, ale z hlediska NATO mohu říci, že Rusko odstrašování rozumí. Z toho důvodu jsme učinili veškerá rozhodnutí, která jsem eh, vysvětlila již na počátku mé prezentace. Součástí úspěšného odstr- odstrašování je vysvětlit Rusku, co děláme a proč to děláme. Proto je důležité, abychom to dělali z hlediska NATO a děláme to tím, že komunikujeme s NATEM eh, na té radě NATO-Rusko, kde eh, zase budeme hovořit na dalším setkání o Azovském moři. Je to důležité, jak řekl ministr to prostě dělat ze všech úhlů, protože my se shodujeme v hodnocení závažnosti situace a nelegální stavba mostu a militarizace konkrétně Azovského moře eh, je eskalací bezpečnostní situace nebo eskalací nebezpečí. A otázka ústavních změn a e, členství e, v NATO a e, v EU, co se Ukrajiny, o tom hovoříme, my tam často také jezdíme. To jsou ústavní změny, které záleží na Ukrajině. Co se týče členství Ukrajiny v NATO, vůdci NATO uznávají aspirace Ukrajiny, co se týče členství. To není nic nového to, ty aspirace pocházejí již z roku 2008, kdy jsme učinili toto rozhodnutí. Ta perspektiva je otevřená. Dveře NATO zůstávají Ukrajině otevřené. Eh, eh, minulý eh, rok vstoupila Černá hora a zahájili jsme rozhovory i s Makedonií letos a e, můj přítel, pan minister, my jsme o tom e, opakovaně hovořili osobně i s dalšími představiteli Ukrajiny. Ukrajině, e, Ukrajina dosáhla obrovského pokroku v uplynulých letech, zvláště v uplynulých dvou letech, ale ještě se nepřiblížila tedy standardům NATO. My velice úzce spolupracujeme, abyste eh, toho dosáhli. Eh, ještě potřebujete zvládnout některé základní věci, jako třeba demokratická civilní kontrola vojenských sil. To je jedna z těch podmínek a jsou ještě další. My eh, vám budeme pomáhat dosáhnout tohoto cíle a jak toho dosáhnete, jestli ústavními změnami nebo jiným způsobem, to je na vás, ale my eh, bereme na vědomí tyto aspirace a konečně, a to už bude ode mě všechno, eh, Není otázkou ta eh, se zabývat právními otázkami, ale musím vás upozornit, že na Ukrajině probíhá velice zajímavá interní debata Eh, o eh, vlastně odstoupení od eh, rusko-ukrajinské smlouvy o využití Azovského moře z roku 2003. Ukrajina má velice aktivní občanskou společnost. Ta debata není ještě uzavřena a tuto otázku musí vyřešit sama Ukrajina. Činí to z nejlepšího hlediska. Nedávno Evropské středisko zveřejnilo memorandum na toto téma velice zajímavé a velice komplexním způsobem schrnuje pro a proti všech argumentů. Já určitě vím, že podporujeme to, co již Ukrajina dělá, to znamená, snaží se vyřešit ten problém pomocí diplomatických a právních kroků. Děkuji. Děkuji, kolegové. My budeme muset uzavřít tento bod. Já bych ráda poděkovala našim vzácným eh, panelistům. Prosím, společně se mnou jim zatleskejte. Děkuji. A my eh, tady se vyměníme zde u stolu vepředu a hned se pustíme do dalšího bodu na našem pořadu jednání. How do I pronounce your name? Fiat? Fiat. Fiat. Colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegové, dámy a pánové, prosím, posaďte se. Já se omlouvám za to spožděním, ale za to spoždění, ale musíme zahájit další bod na našem pořadu jednání a to je prezentace studie o standardizaci evropského zbrojního vybavení, která byla zadána. Ráda bych přivítala pana Daniela Fiota. odborníka IOSS Ústavu pro bezpečnostní studia. Máte slovo. Děkuji. Dobrý den všem. Děkuji paní předsedající. Děkuji také za zadání této studie. Je nám veliký potěšením, že jsme eh, dostali zadanou tuto studii. Mohu vám říci, že i když je to velice odborné téma, že mě velice bavilo tuto studii eh, psát během léta a až ji budete eh, psát, doufám, že se budete bavit tak dobře, jako, když, eh, jako já jsem se bavil, když jsem ji psal. Pustíme se tedy do prezentace. Jistě to, může, jistě to všichni vidíte. Mám plnou kontrolu nad touto prezentací. Na tom prvním slajdu jsem se pokusil popsat cíle této studie a co vlastně jsem dostal já zadáno, nebo náš ústav. To první otázka se týkala, jak účinný je přístup EU ke standardizaci zbraňového vybavení a co se týče budoucnosti, jakým způsobem toto zlepšit a rozšířit nad rámec stávajících oblastí politiky. Dvě případové studie, na něž jsem se měl konkrétně zaměřit, byla otázka námořního, námořního eh, sdílení informací a eh, letecké pilotované systémy. Takže jsem se měl eh, zaměřit i na budoucí výhledy, zamyslet se nad tím, jak rozšířit standardizaci i na vojenskou mobilitu, kybernetickou obranu a energetické řízení obrany. Cílem tedy studie bylo, jak úspěšná EU je, kam kudy se má ubírat do budoucnosti a potom tam byla ještě jedna podpůrná otázka, jakým způsobem podpořit přístupy NATO a EU v oblasti standardizace. Ten prvním krokem eh, jakékoliv studie je definovat cíl a standardizace eh, v oblasti zbraní a obrany eh, je velice složitá a nebývá to tak, že by standardizace v civilní a vojenské oblasti byly podobné. Nicméně takovou obecnou definicí nebo eh, cílem standardizace je, že standardizaci lze obecně definovat jako proces, který vede eh, k trvalému, opakovanému a eh, efektivnímu využívání pokynů, postupů a pravidel. Takže jinými slovy, když vytvoříme společný způsob identifikace a kategorizace a i dodávání částí, dílů, technologií pro civilní eh, a obrané technologické systémy. Tím eh, tento proces zjednodušíme, zefektivníme a snížíme tak riziko dublování a snížíme náklady. Dalším klíčovým aspektem definice standardizace, zvláště v oblasti standardizace eh, eh, ve vojenství je otázka interoperability. Takže cílem standardizace dílů a technologií je minimálně teoreticky to, aby obrané systémy eh, fungovaly interoperabilně a to v rámci různých služeb jedné země, ale i mezinárodně, ať už je to v kontextu EU, v oblasti obrané bezpečnostní politiky, anebo v rámci celé aliance NATO. A potom ještě jedna věc, na kterou nesmíme zapomínat, a to je rozdíl mezi standardizací v oblasti obrany a certifikací. Identifikace eh, společných požadavků na schopnosti technologií. Tady je rozdíl, protože standardizace obecně se týká komponentů a technologií, zatímco otázka certifikace a harmonizovaných společných požadavků se obecně spíše týká dohody mezi vládou, průmyslem a také eh, ozbrojenými silami, kdy se dohodnou na společné sadě technických specifikací zbrojních systémů. Zde jde o to, aby když máte společnou dohodu v členských státech, že společně budou vyvíjet obrané systémy nebo konkrétní technologie, že to by mělo zvýšit potenciál interoperability a snížit riziko eh, dublování a eh, zbytečných nákladů. Mějme na paměti širší kontext debaty o standardizaci. Za prvé, co je zjevné na základě jakékoliv studie eh, vlastně zbraňových systémů, je směšování, směšování té oblasti civilní a vojenské technologie. Eh, čeho jsme svědky stále více specifické komponenty i specifické technologie, které mají význam pro obrané systémy. Velmi často tyto eh, normy a technologie lze využívat i eh, v oblasti civilní. A tady zase se vracíme k myšlence snižovat náklady tím, že využíváme komponenty a technologie z civilního eh, oblasti, takže tady se vlastně překrývají zájmy obou oblastí. Druhá otázka, která má velký vliv na politiku, je ta, že eh, normy a jejich respektování je v zásadě, to je v zásadě dobrovolná věc. Dokonce ani v NATO nemáme obecný mechanismus, který by vynucoval využívání standard všemi členskými státy a spojenci. Co se týče standard, je, jde o spíše proces ze spoda dolů, eh, ze spoda nahoru, to, který začíná eh, u průmyslových podniků a eh, součástí procesu je včasná dohoda mezi všemi partnery. Pakliže taková dohoda, koncenzus není, tak je situace velice obtížná, aby standardy byly schváleny a potom také užívány. Otázka dublování, snižování nákladů a interoperability jsou to jsou všechno velmi důležité otázky a nesmíme eh, také zapomínat v tomto směru, že i když dochází vlastně ke eh, eh, snižování hranice mezi civilním a vojenským odvětvím, nesmíme zapomínat ani na specifické rysy obou dvou odvětví. A skutečně, a to se ve studii také objevilo, že určité technologie a určité komponenty Mají-li sloužit zbrojnímu účelu, tak na ně požadavky jsou zcela jiné než eh, v civilním odvětví. Takže eh, první problém politiky je eh, uvědomit si, že se obraný a civilní sektor značně překrývají, ale musíme také chápat tu oblast, kde je potřeba zapojit odborníky z oblasti vojenství do debat o standardizaci tam, kde se požadavky na vojenské materiály velice liší. A to je obtížné právě proto, že standardizace je vlastně eh, svou povahou dobrovolná. A existují zřejmé rozdíly u určitých komponent a technologiích. Eh, bezpečnost eh, aspekt bezpečnosti se velice liší v civilní a vojenské sféře, takže v některých případech v oblasti obrany eh, preferujeme bezpečnější, technicky náročnější standardy, než jaké jsou potřeba v civilním světě. Nevím, jestli toto je dobře vidět, ale ve studii je to jasně řečeno. Co se týče standardizace, jsme nuceni také k řadě kompromisů, zvláště v kontextu EU. Co se týče společných vojenských požadavků, je tady rozdíl mezi požadavky eh, definovanými na úrovni EU a NATO a mezi požadavky, které jsou eh, nastaveny na vnitrostátní eh, oblast. Všichni si uvědomujeme tu tenzi mezi společnými požadavkami, požadavky a vnitrostátními požadavky. Pak je tady otázka duplikace výzkumu a technologie a výzkumu a vývoje a nákladů na ně, což je také jeden z hlavních důvodů, proč eh, existuje Evropský eh, obraný eh, fond. Jeho cílem je překonat tuto fragmentárnost ve výzkumu a vývoji a je to také oblast standardizace. Pak je tady otázka, kde v procesu nákupu eh, se má standardizace objevit. Jestli se má objevit na prvních úrovních technologické připravenosti v rámci základního výzkumu, eh, výroby prototypů a nebo když eh, spozdíte tvorbu standard až do pozdějšího stádia, jaké náklady to sebou ponese. Jedním z závěrů této studie je, že Pakliže hovoříte o standardech eh, v kontextu EU, tak je potřeba eh, je zvážit už v eh, časné fázi výzkumu a vývoje. Evropský obraný fond se konkrétně zabývá výrobou prototypů a to je také vhodný aspekt životního cyklu kapacit a schopností, kterým svědčí včasná standardizace. A Eh, obecně, co se týče rozvoje eh, schopností, eh, v mnoha smlouvách nákupních a v mnoha programech těchto nákupů se později v rámci těch tohoto procesu může ukázat, že když v časné fázi se nemyslelo na standardy, bude to problém. Takže to je zase další politická otázka, nebo řekněme doporučení politické je uvažovat eh, o standard, standardizaci mnohem časti, časněji ve fázi eh, nákupu nebo pořizování. Protože eh, když to neuděláte, tak potom vás to bude stát mnohem více na údržbě a, a obnově. Takže standardizace je potřeba standardizace je potřeba brát v úvahu hned od počátku, když rozvíjíte obrané schopnosti a kapacity. A potom ještě jedna věc, a to je otázka bezpečnosti dodávek. Standardizace je také eh, významně politickým procesem a i když je svou povahou dobrovolná, tak zvažování, které standardy schválit, které eh, vytvářet a využívat, to má veliký dopad na eh, dodavatelské řetězce eh, v oblasti bezpečnosti. Některé malé a střední podniky, které sehrávají eh, zásadní úlohu v dodavatelském řetězci bezpečnostních dodávek. Eh, tady je potřeba tyto podniky již z počátku přimět k respektování standardizace, protože využívání standard snižuje náklady a zvyšuje interoperabilitu. Pakliže by měla přetrvávat situace, kdy dodavatelské řetězce jsou fragmentární, i tam je příležitost pro standardizaci a identifikaci společných požadavků, tak to značně sníží náklady. Fragmentárnost není dobrá, chceme-li aplikovat tedy celoevropské standardy. Zase nevím, jak dobře toto je e, vidět, ale e, je to vlastně ilustrace standard, které již existují v rámci Evropské unie. Eh, vytvářeli je různí aktéři. Eh, je tady eh, americké ministerstvo obrany, autor standard NATO také, také tvůrce standard. A potom také existuje řada národních standardizačních orgánů a i na evropské úrovni máme evropské orgány, které vytvářejí a schvalují standardy. Tady otázka, a to vyplývá i z grafu, je ta, že se vytváří mnohem více standard pro civilní oblast a méně pro vojenskou oblast, což je celkem přirozené. Ale i přesto, když se podíváte na některé klíčové oblasti, kde standardy vznikají, a tady chci poukázat zvláště na elektrická rozhraní, eh, čipové desky, eh, počítačové, eh, počítačové desky, počítačové systémy. To je typicky oblast, kterou využívá i oblast obrany. Takže je možné argumentovat, a ve studii to zaznívá, že není vždy jasné, jaké standardy již vznikly v civilní oblasti, které by se mohly využít i v oblasti obrany. Takže na to také nezapomínejme. Co se týče specifické otázky rozdílu mezi Evropskou uní a NATO, tady lze říci, že NATO má mnohem delší zkušenosti a historii s tvorbou standard. Otázka standardizace NATO vlastně existuje již od 50. 60. let, kdy NATO vzniklo. Evropská unie má bohaté zkušenosti s tvorbou standard v civilní oblasti. A co se týče obrany, tam není eh, tak bohatá zkušenost. I přesto studie poukazuje na oblasti rozdílů mezi Evropskou unii a NATEM, zvláště co se týče přidané hodnoty, eh, kterou Evropská unie nabízí. Za prvé, tím, že eh, obraný a, a, a e, obraný a civilní sektor e, vlastně se překrývají a že se e, snažíme využívat výdobytky výzkumu v civilní oblasti, v oblasti obrany. A to se Evropské unii daří mnohem lépe než na tu, na to není schopno toto dělat. A potom je tady otázka právní úpravy. Existují důležité právní nástroje, které Evropská unie vytvořila, eh, zvláště dvě směrnice z roku 2009 eh, eh, o výrobě a nákupu zbraní. Ta má veliký vliv na standardizaci. Jedním ze zásadních závěrů studie je to, že součástí kontinuálního vyhodnocování obraného balíčku by se měla by se mělo věnovat mnohem více pozornosti i standardizaci v rámci těchto dvou směrnic. A další oblast, kde Evropská unie se liší od NATO a to bude mít stále důležitější dopad na debatu o standardizaci. Ta se týká rozpočtových a finančních nástrojů. Úplně poprvé eh, Evropský eh, obraný fond eh, poskytuje Evropské unii Eh, možnost využívat finanční motivaci a snažit se tak zvyšovat identifikaci společných vojenských požadavků, ale i integrovat standardizaci ve veškerém obraném výzkumu, který je financován EU. Já nevím, jak vypadá návrh nařízení o Evropském vojenském eh, fondu, i když se tam standardiz- o standardizaci mluví dost často eh, Nejdůležitější je harmonizace společných požadavků, to jsem pochopil, ale myslím, že součástí toho dopředného procesu eh, je, by měla být větší pozornost eh, standardizace, standardizaci komponentů, eh, komponentů a technologií, které budou součástí přímo přímo těch zbraňových systémů. Není to tedy jakési slepé místo, ale je potřeba tomu věnovat více pozornosti. EU i NATO tedy věnují eh, pozornost eh, těmto otázkám, ale dívají se na to z eh, odlišných úhlů a mají také ke splnění svých cílů odlišné nástroje. Podívejme se tedy také na nějaké existávající nástroje a iniciativy, abyste si udělali představu, jak řeší tedy EU otázky standardizace v této oblasti. Tady bych rád zdůraznil významnou roli Evropské obrané agentury, která má vedoucí roli v rozvoji a udržování důležitých databází pro standard, obranou standardizaci v Evropě. ECS a EdStars, to jsou elektronické databáze, jsou to takové rejstříky, registry pro stávající standardy, které mohou používat subjekty obraného průmyslu, vojenské oblasti. Je to takové jednotné kontaktní místo pro tyto subjekty a je to důležitý prvek té architektury v oblasti standardizace, možná určitá doporučení, která vyplývají. Nemyslím si, že by se měly nahrazovat nebo odstraňovat tyto databáze, ty jsou velice důležité a jedno z doporučení, které předkládáme, je, že by se mělo věnovat více pozornosti v rámci těchto databází například identifikaci redundantních standardů. Jeden eh, z prvků, které jsme zaznamenali, že máme určité starší standardy, které už neodpovídají stavu technologického vývoje. Jsou stovky zastaralých standardů, takže by bylo asi užitečné, a to je jedno z našich doporučení, aby ta, ta zastaralost eh, těch standardů se plně zapracovala do těchto databází aby tedy bylo vypíchnuto, které standardy odpovídají současnému stavu vývoje, které ne. To by určitě bylo užitečné pro průmyslové podniky i pro vlády při používání těchto standardů v oblasti obrany. Potom také jsou určité hybridní standardy, které mm, právě souvisejí s tím smazáváním hranice mezi obraných a civilních standardů. Evropská unie na tom pracuje ve spolupráci s Evropskou obranou agenturou. To je také uved, zavedení určité, uvedení určitého orgánu pro no, civilní standardizaci a jakou roli nebo jakou přidanou hodnotu může mít v, ve standardizaci v Evropské unii. To na tom se tedy pracuje. Zde na, té, na tomto slajdu máme čtyři hlavní instituce, na, o které se EU opírá. Je to součást té architektury, je tam orgán pro standardizaci, orgán pro elektrotechnickou standardizaci a potom e, Institut pro standardizaci v oblasti telekomunikačních technologií. To by, ty by měly pomáhat subjektům v oblasti obraného průmyslu při eh, využívání a rozvoji dalších standardů a ještě důležitější je, aby byly v rozvoji dalších standardů eh, v obla určité případové studie, na které se můžeme podívat více do detailu, je sdílení informací z námořní oblasti a potom z letectví. Já nebudu procházet celou řadu, celý seznam těch iniciativ, protože EU už udělala poměrně hodně práce. Máme určité případové studie, jak na tom Evropská unie je v oblasti standardizace. Když se podíváme na to sdílení informací z námořních eh, oblastí, tak bych zdůraznil zejména určitou iniciativu pro zesítění tedy orgánů pro zabezpečení moří. Je to určeno přednostně pro civilní sektor, ale mělo by to propojit veškeré námořní orgány v Evropě, aby si lépe vyměňovaly informace v oblasti námořní bezpečnosti a také ochrany životního prostředí. Toto je nesmírně důležitý prvek eh, té situace v oblasti námořní politiky. Také máme projekt Evropské rozvo- eh, obrané agentury. To je kategorie projektu B v oblasti sítě námořního dohledu. Tady je nejen snaha zapojit národní orgány, ale také rozvíjet školení eh, v oblasti výměny informací z námořní oblasti mezi vládami a e, zúčastněnými subjekty. A také, potřebuje, také nesmíme ztrácet ze zřetele PESCO a projekt Evropského obraného fondu, které také e, se zaměřují na výměnu informací z námořní odvětví. Potom máme projekt Ocean 2020, který si myslím, že je nesmírně zajímavý, který se snaží zapracovat eh, určité letecké systémy do námořní obrany, protože to jsou technologie, které potřebují, musí být eh, efektivně zaintegrovány v oblasti dohledu a také, a to jsme ještě v raném stádiu, je projekt PESCO, do, dohled a ochrana námořních přístavů. To je projekt, kterého se účastní několik členských států v rámci PESCO a měla by se také zlepšit komunikace mezi systémy ochrany přístavů abychom získali daleko jasnější a širší přehled o situaci v Evropské unii. Většina těchto projektů jsou dlouhodobé projekty. Ten projekt Oceán 2020 je zaměřený na výzkum. Zatím je ve fázi pilotního projektu a otázka zní, jak tedy se to potom za, bude aktivně, efektivně implementovat do roku 2020, abychom dosahovali hmatatelných výsledků. co se týká systému APAS, Tady také jsme dosáhli zajímavého pokroku. Jedna z iniciativ, o které bych se chtěl zmínit, tu také, ta také rozvíjíme ve spolupráci s Evropskou obranou agenturou a s, na, s národními orgány. To je fórum vojenských obraných orgánů, tam jde spíš o certifikaci a bezpečné začlenění do určitého nesegregované oblasti. Týká se to tedy jak vojenské, tak civilní oblasti. Potom, pokud jde o další projekty, které se rozvíjejí v rámci obrané agentury, to je takzvaný projekt developed... který má vlastně rozvíjet standardy, které by se měly používat například jako ochrana proti kolizi, proti hm, selhání určitých programů, řešit určité bezpečnostní výzvy a také by se měli snažit vnášet tedy civilní zkušenosti a expertízu. Důležité je také nestrácet ze zřetele, že jsou projekty v rámci Evropského obraného fondu, zejména pilotní projekty zaměřené na integraci a cert, procesy certifikace jak v oblasti civilního, tak vojenského eh, vojenské oblasti. Je to zatím tedy pilotní projekt Evropského obraného fondu 2400 tisíc euro pro rozvoj hlasového systému detekce kde se využívají výstupy a závěry výzkumného a vývojového programu. Já si myslím, že už jsem vyčerpal svůj řečnický čas a tím se dostáváme nejen k doporučením, ale také k oblastem, kde by EU se mohla ještě rozvíjet svou práci. A zde na začátku jsem hovořil o vojenské mobilitě. Zdá se mi, že to je nejen nesmírně důležité. Hm, vojenská mobilita se nyní stala velmi důležitým tématem, jak v NATO, tak v EU, ale když hovoříme o rozvoji eh, infrastruktury relevantní pro obranou oblast, tak musíme identifikovat civilní standardy v souvislosti s touto infrastrukturou, která umožňuje také možnosti vojenského využití a zaměřit se na funkce této infrastruktury. Není to jen otázka infrastruktury jako takové, železnic, přístavů, letišť, ale také ta věc, že standardizace bude vyžadovat také určité technologické systémy, systémy dohledu to všechno musí být eh, sou, součástí dopravního propojení. Nesmíme tedy také zanedbávat eh, otázku standardizace. Druhá oblast, na kterou jsem se zaměřil, zde také Evropská unie může hrát větší eh, roli, je vlastně to smazávání mezi vojenskou a civilní oblastí. Je to ta kybernetická obrana, Toto je velmi důležitá oblast, jak také v kontextu PESCO a Evropského obraného fondu, protože to je horizontální téma, kde tedy Evropská unie může rozšiřovat svou působnost. A konečně mě fa věc, o které bych se chtěl zmínit, je řízení, lepší využití energií, řízení energií v obraném sektoru. Na to se zaměřuje Evropská obrana agentura, ale myslím si, že se musíme více podívat na to, kde by se civilní standardy mohly využívat se například ke snižování nákladů, k lepšímu využívání energií a ochraně životního prostředí. A konečně se dostávám k doporučením. První je vlastně že musíme posílit interinstitucionální spolupráci. To je vlastně to klíčové doporučení, velmi důležité, protože jeden ze závěrů z mé diskuse, zejména se zástupci průmyslových podniků v oblasti obrany, byla, že oni se pocitují jaksi vyloučeni z procesu standardizace na EU úrovni a přitom je nesmírně důležité, aby v rané fázi už byli zapojeni do standardizace, takže samozřejmě to jsou citlivá témata související s propojením mezi civilními a vojenskými firmami a stávající rámec, který máme, v, oblast, tady v oblasti standardizace by měl věnovat daleko větší pozornost eh, zapojení firem v oblasti obraného průmyslu v tom raném stádiu. Zde nespochybňují práci, kterou odvádí Evropská obrana agentura, ale také jako Evropská komise by mě, je zapojena, nebo měla by být zapojena do rozvoje standardů. Vedou se tedy diskuse o tom, zda to za, by, jaké by měly být vztahy s aktéry v oblasti civilního i vojenského průmyslu potom využívat páku Evropského obraného fondu je nesmírně vhodný okamžik, abychom seriózně přemýšleli i o otázkách standardizace, nejenom protože jsou zde určité finanční stimuly, finanční pobídky, ale aby se také ty peníze používaly jednak zde byl tedy ten tradiční dobrovolný přístup, ale také musíme být velmi opatrní s Evropským obraným fondem, protože pokud standardizace nebude zapojena v rané fázi, tak ty projekty, které mohou být financovány, by mohly narážet na stejné problémy, které jsme už zažili v multilaterálních programech v rámci Evropského obraného fondu. Ten nedostatek interoperability, nedostatečný poměr výsledku a ceny, takže zde je také musí, mohli bychom narážet na problémy také v rámci tohoto fondu a toho se musíme za každou cenu vyhnout. Operativní spolupráce, to je moje poslední doporučení, to bych chtěl zdůraznit. Máme zde PESCO a musíme také rozvíjet naše kapacity. Musíme se zaměřit na požadavky standardizace a harmonizace, protože to je nesmírně důležité zapracovat do rámce PESCO a zejména v, oblasti, v období po roce 2020 takové projekty, které by se měly rozvíjet v rámci PESCO, ale také využívající financování z Evropského obraného fondu. Takže pokud se toto bude společně rozvíjet mezi PESCO a společnými s e- Evropským obraným fondem a standardizace bude zapojena, pak zní otázka, jak zapojíme standardizaci do tohoto rámce, kde máme na jedné straně PESCO, které je ještě velmi mezivládní a na druhé straně Evropského obraného fondu, který je nadnárodní. Takže musíme zde používat výraz konzistence mezi těmito dvěma programy, alespoň tedy s ohledem na standardizaci. A čtvrté doporučení je zapracovat více témata standardizace do legislativních nástrojů Evropské unie. Toto je nesmírně důležité, myslím si zejména v oblasti směrnice o e, dopravu, aby nedocházelo k roztříštění do zásobovacích řetězců. Toto je všechno stále důležitější i v rámci PESCO, takže když se bude provádět budoucí hodnocení legislativy, tak do procesu hodnocení by se měl zapojit abychom se podívali také, jak daleko jsme došli v oblasti standardizace. Alespoň to doporučuji abychom si udělali takový široký, eh, i když máme kontaktní skupiny, máme databáze, tak nemáme takový jakýsi přesahující mechanismus, který by byl tedy úspěšný v hodnocení standardizace a to je něco, kde bychom měli možná více pokročit. A konečně, abych se příliš neopakoval, měli bychom se snažit optimalizovat stávající databáze a rejstříky. Takže to je nejen o tom, abychom zajistili dostatečnou konsistentnost mezi databázemi vyvinutými ze strany NATO, ale také, jak už jsem řekl, abychom zapracovali ta témata jako zastaralost, standardu budoucí zapojení výsledků výzkumu, vývoje. Takže databáze to je dobrá věc, ale mělo, měly by více pomáhat průmyslovým podnikům na tom, jaké standardy jsou stále relevantní, aby se více zohlednilo prostředí z oblasti výzkumu a vývoje. Děkuji. Thank you, sir. Thank you. Děkuji vám. Děkuji za velice dobrou studii i prezentaci. Velice zajímavě odprezentováno. Já mám otázky týkající se zastaralých standardů. Myslíte si, že takzvané sunset doložky by měly být eh, zapracovány, anebo zda potřebujeme spíše nějaké akce ad hoc a realistický přístup? a samozřejmě interoperabilitu mezi institucemi. A když se podíváme na vojenskou mobilitu, zdá se, že na začátku působení NATO v Evropě to byl nezbytný předpoklad mobility bylo třeba zajistit eh, infrastrukturu a určitou standardizaci infrastruktury, aby, byla, eh, aby mobilita mohla fungovat. Myslíte si, že je nyní proveditelné, že by se to rychle zavedlo? Třeba ještě ve stávajícím víceletém finančním rámci? nebo až v tom příštím, co přesně potřebujeme z hlediska eh, nás jakožto evropského tvůrce právních předpisů. A dále Evropský obraný fond. Sede spolu s dalšími zdůrazňoval, že je třeba posílit úlohu eh, malých a středních podniků, Jaký, a takzvaných midcapů, jaký je váš názor, jaký by měl být další krok? Jak jim umožnit, aby také mohli těžit z procesu standardizace? Děkuji. Děkuji za prezentaci. Evropská standardizace je dlouhá, dlouhý a neúspěšný příběh. Za posledních 20 let se nedospělo k žádnému hmatatelnému výsledku. Loni EU zavedla nové politiky, vy jste některé z nich zmínil a já se chci zeptat na rozvoj, plán rozvoje kapacit a koordinaci obrany. Jak tyto nové politiky EU mohou přispět k většímu pokroku standardizace. Pan posel Marek Jurek. Pan Jurek také se chce vyjádřit. Jenom stručná otázka. Vy jste říkal, že je třeba snížit náklady na standardizaci, ale tady se jedná vlastně o celkové náklady. Jak hodnotíte náklady a problémy v jednotlivých zemích? Měli bychom tomu přistupovat jako k nákladům minus daň placená zbrojním průmyslem, protože ta hodnota je jiná v každé zemi. A druhá otázka výdaje záleží na tom, zda dotyčná země má svůj vlastní obraný průmysl. My jsme společenstvím 28 členských států a Máme rozpočtovou eh, politiku, různé rozpočtové prostředky, ale ne ve všech zemích jsou tyto prostředky na stejné úrovni. A moje druhá otázka se týká toho, jak by tyto dobré výsledky se mohly rozšířit a se všeobecnit. Tak to byly asi všechny dotazy. Thank you very much for the, for the excellent... Děkuji za vynikající otázky. Vezmu je postupně. Pokud jde o to zastarání, kde eh, lze v systému to zastarání řešit. Je důležité zapojit evropský obraný průmysl už v samém počátku, protože eh, tady tu nejúčinnější úlohu Eh, v pochopení toho, jaké standardy se aplikují, jaké by měly být do budoucna, nejsou instituce, protože tady se jedná o rozvoj nových technologií, komponent a obrané firmy sami eh, jsou eh, tím, tou tažnou silou, tím hybatelem, který sám někdy volá po vytvoření standardů. Proto zdůrazňuji, důležitost databází, které už máme. Potřebujeme pochopitelně také více podněcovat eh, jejich využívání průmyslem i vládami. Ale když se zabýváte otázkou standardizace, tak právě průmysl musí eh, stát v čele. Ozbrojené složky vlády a i instituce Eh, přestože jsou schopny spočítat výhody díky snížení nákladů, posílení interoperability, tak tradičně eh, se jim tolik nedaří v tom, aby pochopili, eh, jak vzniká technologický vývoj, kde je technologická hranice. A zkušenosti s tím má více obraný průmysl. Eh, větší firmy, ale i takzvané midcapy a malé a střední podniky. Ty všichni mohou zahrávat eh, svou úlohu v inovaci a proto je důležité, aby průmysl byl zapojován mnohem více než dosud. Pokud jde o vojenskou mobilitu, bez ohledu na to, že to je jedním z klíčových prvků spolupráce EU a NATO, tak já bych za EU argumentoval tak, že i když už je návrh v budoucím eh, víceletém finančním rámci na 6,5 miliardy na tento projekt, tak je tady příležitost pro EU, protože pochopitelně většina těch investic, eh, to budou investice do zboží dvojího užití, posílení stávající infrastruktury, eh, posílení vojenských systémů, kapacit. A my tady vidíme problém v tom, že někdy je tady nesoulad mezi nutností rozvíjet infrastrukturu a shodou na vojenských požadavcích. V EU máme svůj vlastní proces, jak identifikovat různé požadavky. Problém je samozřejmě v tom, paní předsedkyně na chvíli přerušuje a oznamuje, že tlumočení za chvíli skončí a diskuse bude pokračovat v angličtině bez tlumočení. Eh, omlouvám se, říká paní předsedkyně, byl to náročný den s dlouhými prezentacemi. Eh, e Takže tady eh, jsou možnosti, jak z, z posílit civilní standardy.